Dobrá uh, well, good morning everybody. Um, well... Dobré dopoledne všem. Vítejte na naše veřejné zasedání, na dnešní dopolední část. Také ty, kteří nás poslouchají na internetu, především pokud jde tady o naše eh, jednání ohledně odborných kvalifikacích a také současném stavu jednotného trhu. Eh, to znamená, poslechneme se také zprávu kolegy Švába. A bez dalšího už teď předám slovo naší zpravodajce k této velice, tomuto velice důležitému eh, návrhu na reformu vzájemného uznávání odborných kvalifikací a příslušné směrnice. Budeme dnes probírat naše pozměňovací návrhy a také budeme hovořit o tom, jak se situace vyvíjí, pokud jde o kompromisní pozměňovací návrhy a naše hlasování v lednu. Eh, nevím, jestli to je dnes pan Cíčia, ale rozhodně jsou to jeho kolegové z týmu. Myslím si, že tu jsou všichni naši stínoví, stínoví zpravodajové, to znamená paní Legri, pan Bušoj, paní Turunen, McClarkin, Gustafsson a pan Salvini tady není. Takže už dám slovo paní Varňo, aby nám řekla, jak se situace vyvíjí a pak dostanou slovo stínový zpravodajové, abychom viděli, jak se situace vyvíjí. Bernadette, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Od eh, minulého jednání ve výboru před třemi týdny jsme s kolegy stínovými začali využívat prodloužení harmonogramu, o které jsme požádali. já jsem chtěla zejména poděkovat eh, celému týmu stínových zpravodajů a také jejich eh, asistentům, spolupracovníkům, protože pracujeme v duchu spolupráce a to je pozitivní. Snažili jsme se pořádat pravidelné přípravné schůzky s asistenty každého stínového zpravodaje tak, abychom byli co nejefektivnější, pokud je o zkusky samotných stínových zpravodajů. Já budu poměrně stručná, protože před třemi týdny někteří poslanci neměli možnost se dostatečně vyjádřit a byli trošku frustrováni. Takže zmíním jenom ty body, kde se blížíme ke kompromisu. Pokud je k částečnému přístupu, tam si všichni přejeme tento částečný přístup dostatečně eh, upravit, abychom dali zemi přijetí dost velký prostor. A kromě toho si také přejeme skutečně, aby bylo vyjasněno, že částečný přístup nemůže být předmětem žádosti po úplném odepření, zamítnutí žádosti o uznání, pokud je o profesní průkaz tam chceme upravit lhuty, aby to bylo příslušnými orgány zvládnutelné, ale bez eh, přílišného čekání pro odborníky. A samozřejmě se zárukou odpovědi eh, v příslušných lhutách. Také směřujeme k dohodě v otázce definice to, co pokrývají stáže podle směrnice. To je důležité pro mladé lidi, kteří jezdí na stáže. Také postupujeme u varovného mechanismu a snažíme se maximálně brát v úvahu různé zvyklosti na národní úrovni, ať už jde o omezení nebo zákaz výkonu povolání, ať už jde o zákaz eh, dočasný nebo trvalý. U jazykových zkoušek jsme samozřejmě zkoumali otázku nákladů a tam o tom ještě jednáme, ale věřím, že se dohodneme. Také jde o specifičnost u vícejazyčných států, jako je Belgie, mezi Vlámy a Valony, Španělsko, španělština a katalánština, a věřím, že i tady dospějeme k dohodě a ta dohoda bude vyvážena. Určitě jste si všimli, že nejde o ty body, které znamenají největší rozpory. Chceme rozšířit práci na další průřezové otázky a pokud to bude možné, také případ od případu a už odpoledne na konkrétní profese u některých profesí máme potíže a musíme se dohodnout, ale snad by to mělo být možné. Chci také upřesnit, že dnes osobně nebudu hovořit o zdravotních sestrách. Vy to zmínit můžete samozřejmě, ale myslím, že tato diskuse musí být eh, zbavena vášní. Rada za kyperského předsednictví a nastupujícího irského předsednictví je, má velký zájem o tuto záležitost, která je důležitá a jednají o tom na pracovních skupinách rady. Jsem v pravidelném kontaktu s nimi a také s komisí. To je také důležité, protože s komisí a radou vždy projednáváme seznam eh, kompetencí, zatím ten seznam není dostatečný, ale myslím, že bychom měli souběžně pokračovat kupředu a měli bychom tuto otázku dočasně odložit, abychom vlastně vyřešili další problémy související se směrnicí. Samozřejmě se k tomu brzy vrátíme, ale já nechci, abychom dnes v současném stavu věcí, protože komise stanovila jasný směr ve svém návrhu, a máme řadu zemí, které se drží této orientace, tedy harmonizace směrem nahoru. Nicméně existují i země, které mají potíže a představují problém. Takže zkoumáme všechny možnosti, abychom našli uspokojivé kompromisy a na tom mi hodně záleží. A pro mě jsou nejdůležitější tedy odborníci a zejména zdravotní sestry, protože to je obor, který je jeden z nejmobilnějších. Hovoříme s notáři, mobilita notářů je nepatrná, což neznamená, že bychom o nich neměli jednat, ale počet eh, zdravotních sester v některých zemích díky nezaměstnanosti je to profese mobilní a skutečně tuto nejistotu bychom neměli ještě umocňovat. Takže taková je situace. Chci poděkovat stínovým zpravodajům, jejich asistentům, asistentkám za odvedenou práci a věřím, že v lednu dospějeme k návrhu, který zajistí bezpečnou mobilitu a také důvěru pro všechny občany, kteří budou mít co dočinění s těmito odborníky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A teď si vyslechneme stínové zpravodaje. Poslechneme si, jaké jsou ty klíčové otázky, podle, eh, s kterými se eh, podle nich musíme vyrovnat ten Legrip. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat paní Vernio. Naprosto sdílím výrazy které použila, aby popsala atmosféru naší práce, nás, stínových zpravodajů a zpravodajů, tedy přátelský duch a konstruktivní přístup převládá při našich setkáních. A v této fázi musím říci, že jsem globálně spokojená s tím, jak práce pokračuje a s tím, co naše zpravodajka zde uvedla, o kompromisech, které byly již dosaženy nebo které jsou na cestě, protože u řady těchto kompromisů se můžeme stotožnit s tím, co zastává naše skupina. Máme do 10. ledna, abychom v té práci pokračovali a získali výraznou většinu v našem výboru. Chtěla jsem se stručně vrátit eh, k některým tématům. Pokud jde o evropský profesní průkaz, hůty, pružnost a podobně, jak stanovit eh, ty lhůty, to myslím, že bylo všechno dobře zpravodajku vysvětleno, tedy tacitní souhlas. I tady se domnívám, že toto téma by mělo být eh, tématem pro jednání s, in, s institucemi, tedy tento tichý souhlas by měl skutečně nutit členské státy, aby žádosti projednávali. A mezi námi tedy jsme dospěli ke skutečné dohodě a nalezneme kompromis u těch eh, několika úprav, eh, přerušení lhůty, když je potřeba eh, doplnit informace. A pokud je o uznání kvalifikace skrze tichý souhlas, vlastně nespouští ještě právo vykonat povolání. Pokud je o to přerušení, kdy se doplňují informace, je důležité zopakovat, že země původu musí poskytnout požadované informace do jednoho týdne. A poslední věc, která se týká Evropského profesního průkazu v širokém slova smyslu. Neměli jsme možnost při minulých výměnách názorů skutečně zmínit eh, střediska, tedy a kontaktní místa. Tam bychom se měli podívat na pozměňovací 230 kolegy Ariase a pozměňovací 229 o těchto střediscích pomoci. Tato střediska budou zapojena po přípravě žádosti a je třeba jasně říci, že tam tedy neexistují ty pravomoci, které by měly eh, sloužit k vydání Evropského profesního průkazu. Tedy žádosti projednávané případ od případu. Tady jsem já předložila pozměňovací návrhy a jsem spokojena s prací, která byla odvedena a také s pravdě, podobným převzetím definice, tedy obecného zájmu, o tom, to jsem prosazoval. Pokud je o stáže, velký význam jsem přikládala tomu, abychom byli o něco aktivnější a přesnější u kvalifikace stáží. Měli bychom to ponechat v působnosti směrnice, stáže jsou důležité, Evropský parlament bude jednomyslný v této věci. A také si přeji, abychom dospěli, i když ty pozměňovací návrhy, které jsem předložil, asi byly příliš eh, konkrétní, nebyly dokonalé, ale záleží mi na tom, abychom dospěli k definování eh, hlavního, hlavních eh, bodů týkajících se rámce kvality. To bude důležité pro naše mladé spolupčany a možná by to mohlo být také v úvodním ustanovení, abychom to tedy upřesnili. Samozřejmě nemusíme překračovat rámec. Jazykové dovednosti, tam dojdeme k dohodě. Je to téma, kde my, naši tedy členové politické skupiny byli znepokojeni, ale chtěl bych zde potrhnout, že skutečně správné zmínit potřebu tedy uvést pouze jeden úřední jazyk pro státy, kde je těch úředních jazyků více a nahradit eh, výraz členský stát výrazem region v článku 53 odstavec 2. To může být nebezpečné a může to ještě eh, rozdmíchat současnou diskusi o regionalismu. To je citlivé téma. Skončím dvěma kategoriemi profesí, o kterých eh, paní Verňo hovořila, i když si nepřeje, aby se diskuse k tomu vracela pravidelně, protože musíme pracovat eh, pokud možno v klidu, tedy notáři a zdravotní sestry. Tady nejde o pouhé poskytovatele služeb. Když hovoříme o notářích, o evropských občanech, odbornicích, tak je oslovujeme jako zástupce veřejné moci. I když eh, ne vždy tedy se jejich činnost týká pouze tohoto aspektu. A zdůrazní specifičnost této profese a počet států v Evropské unii, které neznají eh, tedy občanskoprávní notářské povolání, je minoritní. 21 členských států spolu s Chorvatskem funguje takto v rámci tedy úkonů notářských i v oblasti občanského práva. Takže já jsem pro vyloučení notářů z působnosti směrnice a v souladu s tím, co je v návrhu zprávy, ale naslouchám argumentaci zúčastněných a vzal jsem v úvahu všechny pozměňovací návrhy, samozřejmě na prvním místě eh, pozměňovací návrhy čelných příslušníků naší politické skupiny. Tam je třeba udělat eh, hranici mezi svobodou poskytovat služby a svobodou usazování. Měli bychom postupovat tedy konstruktivně, realisticky a snad eh, nějaké řešení v duchu standstill, které se zatím ukazuje v některých eh, kruzích, by mohlo být řešením, které by se ukázalo jako rozumné. Ale ještě jednou, myslím si, že musíme dávat pozor na to, abychom neurazili národní tradice, které jsou často zakořeněné a pradávné. A já skončím zdravotními sestrami, Další citlivé téma. Připomenu, že skupina EPP předložila pozměňovací návrh, který je velmi konstruktivní v duchu tedy usmíření a syntézy. Je to takový usměřovací návrh 21 a naše, naše skupina tedy trvá na obou pilířích. Já jsem si vědoma toho, že současná podoba pozměňovacího návrhu naší skupiny zatím nepřesvědčila naší zpravodajku, ale měl by to být základ pro další diskusy. My jsme připraveni se tím znovu zabývat a opět prohloubit ten seznam pravomocí. A z tohoto hlediska nemůžeme zde mlčet o tom, že výbor Envy, který bude připravovat stanovisko, velkou většinou se vyjádřil o letech odborné přípravy zdravotních sester a trvají na deseti letech odborné přípravy. Tedy mezi stanoviskem výboru Envy a tím, co můžeme udělat, je možné určitě nalézt eh, tu střední cestu. Ale myslím, že bychom eh, byli, měli být pozorní, abychom nešli cestou tady jenom obecných požadavků, jako je harmonizace ze zhora a podobně. A abys abychom nespochybnili legitimitu a oprávněnost systému odborné přípravy, které se osvědčily a které jsou po desítky let a někdy snad století v některých členských státech a jsou výkonné i v boji proti nezaměstnanosti mládeže. Ale skutečně si přeji, aby pozměňovací návrh 89, který eh, posvěcuje úvodní ustanovení, které se vyjadřuje o oprávněnosti a legitimitě těchto systémů, tedy vocational training, které vznikly, aby tento pozměňovací návrh skutečně byl schválen. A už jsme tedy skutečně hodně postoupili ku předu. Děkuji. Good. Thank you very... Výborně, děkuji vám. Myslím si, že toto bylo velice užitečné, eh, užitečný přehled vašeho stanoviska. Dále má, máme na řadě pana Bušoje. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat všem kolegům za spolupráci. Měli jsme už několik jednání, jak paní Verního uvedla. A naši kolegové jsou v kontaktu a já jsem spokojen s celkovým pokrokem v této věci. Budu stručný, protože už jsem se několikrát vyjádřil k několika tématům, notáři, jazykové testy, tam jsem nezměnil stanovisko a soustředím se na tři otázky, které jsou specifické. Nejdříve bych chtěl vysvětlit pozměňovací návrh na zrušení článku 43. A hovořil jsem s rumunskými úřady a zdá se, že vypuštění tohoto článku už není nutné. Jde o porodní asistentky, nejde o zdravotní sestry. Je jich velmi málo a jejich diplomy jsou poměrně staré. A poslední, tedy jde o odborníky, odbornice, které dosáhnou důchodu, důchodového věku velmi brzy. Poslední diplomy udělené jsou z roku 82 a proto z hlediska odborné přípravy to není takový případ jako u zdravotních sester. A proto stáhnu tento pozměňovací návrh. Naproti tomu trvám na návrh na zrušení článku 33a, protože u zdravotních sester je ta situace zcela odlišná. Já už jsem o tom už hovořil ve výboru a předal jsem vám dokument, který podrobně vysvětluje postavení těchto zdravotních sester v Rumunsku a věřím, že to pro vás bylo užitečné, abyste si udělali představu. Další poznámka se týká zdravotních profesí, pokud je o uznává, automatické uznávání. Jak eh, uvedla paní zpravodajka, při posledním jednání eh, další pozměňovací návrhy se ubírají tady cestou pozměňovacím návrhu 75, kde je snaha omezit uplatnění režimu automatického uznávání na případy, kdy odborník by nevykonával po, určitou, po určitý počet let svou práci. A nadále si myslím, že to není dobrý nápad. Myslím si, že je to krok zpět a bude to znamenat další eh, administrativní kroky pro získání osvědčení. Pro lékaře, který vykonával 15 let svou profesi, není, když nebude vykonávat tři roky, tak to znamená, že už není kompetentní. Mohou nastat zdravotní důvody nebo jiné, které brání odborníkovi vykonávat svou profesi a nemyslím si, že bychom je měli postihovat je třeba zajistit bezpečnost pacientů samozřejmě, ale je třeba zachovat určitou proporcionalitu. Naproti tomu jsem připraven zkoumat řešení aktualizace odborných eh, dovedností a veškeré potíže tkví v uznávání celoživotního vzdělávání členskými státy. Musíme také nalézt kompromis u zdravotních sester a jsem názoru stejného jako paní Verniu. Tady bychom se mohli ubírat tady stejným směrem, což by bylo prospěšné pro odborníky. Já nejsem přesvědčen, že ten systém bude efektivní, ale jsem, napr- jsem otevřený, že dobře rozumím a chápu problém německých zdravotních systémů. To je vše, co jsem chtěl zde říci a děkuji paní zpravodajce i kolegům za jejich otevřenost a omlouvám se, budu vás muset opustit. V Rumunsku se konají příští týden volby, ale jsem připraven naložit veškeré úsilí, abychom nakonec našli společné řešení. Děkuji mnohokrát. Já vím, že všichni stínoví zpravodaj a zpravodajky velice už se spolupracovali s paní Verňou, takže velice oceňujeme vaši energetický, přísp, eh, energický příspěvek. Teď má slovo paní Toronen. I my jsme spokojeni s tím, jak se obecně vyvíjí situace. My jako zelení eh, za, jsme zaujali pragmatický přístup, chceme zlepšit mobilitu, ale nechceme rozhodně eh, přijímat nějaké kompromisy, pokud jde o důležitá témata, jako je bezpečnost eh, pacientů, obecný zájem a uznávání kvalifikací. To by v některých případech mohlo být důležitější než podpora, podpora mobility. Chceme tedy dosáhnout rovnováhy a myslím si, že už se k ní blížíme. Pokud jde o ten částečný přístup, tak tam jsme opatrní. My jsme zatím ale už tedy poměrně spokojení s tím, jak jsme, eh, jak jsme to zatím zpracovali. Je to totiž téma, které uznávají už i soudy, to znamená, musíme to uznávat i my, ale musíme omezit přístup, protože je to problematické eh, téma, především pokud jde eh, otázky, o otázku bezpečnosti a zdraví. Teď k lhůtám a těm tichým uznáním, tak tady musím říci, že já jsem se snažila přijít na to, co je vlastně vhodné, protože to je vždycky obtížné rozhodnout na evropské úrovni, co to je tady vhodná lhůta. V jaké vhodné lhůtě eh, by měly eh, úřady zareagovat. My tady eh, vlastně jsme přikročili od dvou měsíců ke dvěma týdnům a to je obrovský rozdíl. A když jsme o tom hovořili se zástupci národních orgánů, tak nám říkali, ano, my chceme svoji práci samozřejmě zrychlit, ale může to mít i své nevýhody, protože někdy se nám prostě bude, moc, bude stávat, že budeme muset zamítnout nějaké žádosti, protože nebudeme stíhat. Takže tady je to také otázka eh, dostupných zdrojů. Není to tady ideologická otázka, skutečně je to velice praktické téma eh, rozhodnout o tom, co je tady vhodné. Tady jsme ještě otevření. Teď tam máme variantu tří týdnů, eh, rada navrhuje čtyři týdny, takže já si myslím, že bychom si měli vyslechnout skutečně ty, kteří s tím budou ve skutečnosti pracovat, abychom jich příliš eh, nezhoršili, nestížili situaci tím, že tam dáme příliš krátké lhuty. Teď pokud jde o praktický výcvik, tak tam jsme velice rádi, že jsme tuto větu tam přidali. To bylo něco, co jsme my navrhovali jako pozměňovací návrh, kde říkáme, že to je praktický výcvik, který je povinnou částí odborné přípravy, tak aby bylo možné vykonávat Eh, tuto regulovanou, toto regulované pol, eh, povolání. To znamená, že je tam jasně řečeno, že to musí být povinná součást vaší odborné přípravy, že to eh, nemůže být něco úplně náhodného. Protože upřímně řečeno, praktický výcvik se nám velmi rozvíjí, ale někdy se stává, že některé osoby se tím úplně odchýlí od svého původního povolání a proto tam chceme mít tento jasný, toto jasné propojení. Teď ještě připomínka směrem k EPP a toho rámce kvality pro praktický výcvik. Já už jsem to říkala minule, že komise v tuto chvíli znovu konzultuje se sociálními partnery tento rámec pro kvalitu ohledně praktický výcvik. To je dobře, protože je důležité, abychom vytvořili nějaké eh, slušné podmínky pro praktický výcvik a pracovní podmínky, ale musíme to upravovat jinde, protože tady nehovoříme o pracovních podmínkách. Tady skutečně hovoříme o právu vykonávat nějaké povolání a o uznávání nějaké, eh, nějaké odborné kvalifikace. Takže tady možná není správné místo. Já samozřejmě plně podporuji váš záměr, jsem otevřená veškerým návrhům, ale musím říci, že tady možná není správné místo na to, abychom to upravovali. A myslím si, že bychom šli také nad rámec té druhé konzultace, protože si myslím, že bychom měli dát sociálním partnerům právo na to, aby rozhodli. Samozřejmě je to obtížné tady něco rozhodovat, je to oblast pracovních podmínek, takže musíme jim dát eh, prostor pro eh, spolupráci vlastně v rámci Evropské unie vzhledem k zásadě subsidiarity nemáme příliš velkou pravomoc tady něco rozhodovat, takže bychom neměli sociálním partnerům brát jejich právo nejdříve vyjednávat na evropské úrovni. Myslím si, že to je velice důležité. Úplně naposled, pokud jde o zdravotní sestry, tak, tady si myslím, že je důležité eh, se věnovat ostatním eh, tématům. Hajde, moje kolegyně, má velice jasně vyhraněné stanovisko eh, v této otázce a myslím si, že naším cílem by nemělo být ničit německý systém nebo vůbec rozložit nějaký systém, ale naším cílem by mělo být vyřešit tu mezeru, v pravidlech. Měli bychom se snažit to nějak, eh, nějakým způsobem vynahradit eh, tu mezeru mezi těmi sestrami, kterých se týká 10 let a kterých se týká 12 let. Mohou tam být nějaká ta kompenzační opatření a tak dále. To by možná mohl být dobrý způsob, jak pokročit dále a ano, teď ještě ten výstražný mechanismus, to je poslední věc. Jsme velice rádi, že tam hovoříme o tom, že jde o to, aby jakmile uh, vám bude něco zakázáno, pozastaveno a tak dále ve vašem členském státě, tak to bude oznámeno ostatním. To je všechno, o co nám jde. Samozřejmě potom tam jsou otázky ochrany údajů a tak dále a že se to může zase vymazat, ale je to pro nás velice důležitá záležitost. Děkuji mnohokrát. Teď už paní McClarkin, prosím. Paní McClarkin nejdříve. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem předložila 57 pozměňovacích návrhů, které byly projednány na eh, předcházející, dis, předcházející diskusi, ale chci vysvětlit několik klíčových bodů s ohledem na vývoj eh, k eh, jednání k kompromisech. Jazykové kontroly, my jsme relativně spokojeni s tím kompromisem. Nesouhlasím, ale že bychom měli specifikovat, že by měly být zadarmo ty zkoušky pro všechny žadatele. Tam by měla být flexibilita, jak se to bude organizovat v členských zemích. A já jsem podala pozměňovací návrh, aby příslušné orgány mohly také dohlížet, ne vždy sami, nemuseli vždy sami kontrolovat eh, nebo zkoušet ten Mm, a to by mě zajímalo, zda eh, zpravodaj eh, kam myslí, že to je dostatečně zohledněno v tom kompromisu a co si myslí o tom um, hodnocení jazyku před, pro uznávání před vstupem do profese. Co s, naprosto souhlasím s paní Turner, že potřebujeme tam mít tu um, určité přerušení dále. Uh, ten 48 hodinový lhůta je velice dobrá. Znamená to, že ten systém eh, mi, mi vstoupí, eh, začne fungovat v tu chvíli. Dále eh, dokumentace, mm, falešná dokumentace, to je také podstatná věc. K té můj pozměňovací návrh 271 týče před zavedením té karty, co se týká analýzy nákladů a podobně. Měli bychom připomenout komise, že IMCO hlasovala pro dobrovolnou profesionální kartu. Co se týče částečného přístupu, tady se budu trošku opakovat, protože mm, hledám podporu tomu konceptu, ale ten kompromisní návrh, tady by mě zajímalo, co zpravodajka myslí o částečném přístupu podle, ehm, prof, tedy podle profesí, nikoli případ od případu. A já stále mám určité obavy, že tam není mm, specifická zmínka zdravotnictví v tom kompromisu, pokud je třeba to zdůraznit, aby byla ochrana těchto osob. Hlavní prioritou je identifikace Eh, řady regulovaných profesí, kde je blokován přístup z různých členských zemí. Musíme se na to podívat, abychom podpořili mobilitu a růst. A já jsem podala pozměňovací návrhy k urychlení těch postupů, aby nebyl blokován přístup na základě bydliště nebo národnosti. A pokud ano, tak to musí mít nějaký obecný důvod veřejného zájmu. Věříme, že se nalezneme schodu, že se nám to podaří prosadit a proto se musíme zaměřit na to, v čem to je, to je uznávání s cílem větší mobility. Musíme se zaměřit na cíl, jaký to byl, aby ten proces byl co nejjednodušší. Děkuji. Takže mě velice těší to, jak e, zpravodaji spolupracují, to, jak se zdá ten proces urychluje. Pan Hendl, který nahradizuje pana Gustafsona, takže ho vítám po druhé, aby e, přispěl do diskuse. Děkuji, pane předsedo, za laskavá slova. Já jsem převzal práci pana Gustafsona a tady prosím o pochopení, že ještě jsem se úplně nezapracoval do toho e, to postupu v tomto výboru, ale nejsem mm, v tom úplně nový, už jsem se tím zabýval jako stínový zpravodaj a pokud um, se úplně netrefím, tedy eh, co se týká kvalitativně do těch kompromisů, tak mě omluvte. Ale chci se zaměřit na vzdělávání zdravotních sester a zdravotníků, bod jedna. Um, ten eh, volný přístup si nedovedu představit pro eh, pracovníky ve zdravotnictví s tím, že pokud by tam nebyla výjimka, aby tam bylo dodatečné vzdělání, aby bylo dosaženo um, toho požadovaného vzdělání, to znamená pro ty, kteří mají částečnou kvalifikaci. Dále to je otázka bezpečnosti pacienta. Právě u zdravotníků je obzvláště důležité z důvodu bezpečnosti pacienta, aby ta jazykové znalosti byly relativně vysoké. Také při zjišťování té úrovně jazykových znalostí, eh, znalostí aby tam nebyly dodatečné náklady tady by hrozilo, že ty, mm, byl dodatečná překážka pro eh, občany jiných členských států. Za třetí, mm, nelíbí se mi ta diskuse, která se redukuje na otázku 10 nebo 12 let eh, školní docházky. Hrozí, vidím nebezpečí, že se tedy jak vyplývá z těch pozměňovacích návrhů, že relativně dobrý kvalifikační systém ve zdravotnictví mm, zdravotních sester v členských zemích, jako Německo nebo Rakousko, tak to nebude jaksi mm, dostatečně z, z, zohledněno. Už dnes při vzdělávání sester v Německu a Rakousku je výšší teoretická kvalifikační úroveň jenom tisíc hodin um, přírodovědy. Um, to um, vlastně je um, srovnatelné s jinými státy, kde je to, kde 12 let, po 12 letech školní docházky přístup k těmto, eh, do těchto vzdělávacích systémů. Když máme vysoké standardy, tak jenom ta počet let není tak relevantní. To bych podle mě nebylo dostačující. A e, stanovisko kolegyně Turin a kolegyně Rule návrhu 468. E, Dále otázka dalšího vzdělávání vedle společných standardů pro zdravotníky, především zdravotní sestry, také otázka dalšího vzdělání, celoživotního vzdělání by měla být zdůrazněna, protože tady je povinnost neustálého přizpůsobování, stále zvyšování kvalifikací. To souvisí s demografickými změnami, ale také budoucími, ale také budoucím vývojem těchto povolání a jejich um, přizpůsobení směrem k vyšší bezpečnosti pacienta a tak tím chci uzavřít. Děkuji. Dobře, děkuji. Máme tady další dva řečníky a pak paní Varňo to schrne a potvrdíme ještě časový harmonogram paní Vajle a pan Šváb. Paní Vajle. Děkuji, pane předsedo. Předtím, než přejdu k těm eh, zdravotním sestram, tak jenom dvě drobné poznámky. Jedna se týká um, ehm, mm, praktik, eh, té praxe a dalších, um, že by se to mělo upravit. Jinak já to chápu, ale na, pro zamyšlení. Uh, Eh, pro tým stínových zpravodajů. Když to neuděláme my, abychom eh, se shodli na určité úrovni, tak eh, k tomu vůbec nedojde. Ve členských možná dvě nebo tři členské státy to tak dělají, ale v podstatě se budeme ještě další deset let bavit o tom, co s těmi praktikanty. Tam by měla být minimální úroveň, ne nejvyšší standardy, ale minimálně nějaké standardy, aby se vůbec něco dělo a vůbec se došlo k nějakému pokroku. Druhý bod mechanismus. Tady se všichni shodneme, že ale mě mm, by zajímalo, zda komise by se k tomu mohla vyjádřit, jak to tady funguje teď. Přece to není tak, že má, nemáme žádný mechanismus že přece eh, se to nějak musí řešit, když k tomu dojde. Jak se to tedy upravuje, když se někdo praktikuje bez povolení dále? Stravotní eh, sestry. Pane Hendl, ehm, já vím, že Rakušané mají eh, zákon, Eh, pokud se to tedy nedohodnou v Evrop, nedohodne celoevropsky, tak eh, v Rakousku to bude 12 let a Německo mm, bude jediné země, která bude mít jenom 10 let. Já podporuji, že spravodajka se stínovými spravodajemi se snaží hledat kompromis, ale prosím, u té diskuse já jsem sem právě přišla, když jste e, řekli, řekla několik věcí, které jsem úplně nepochopila. Já vím, že tady citujete rozhodnutí výboru Envy, ale stejně tak tedy musíte citovat rozhodnutí výboru pro zaměstnanost. Ten se zase rozhodl jinak. Takže oba platí. A nakonec náš výbor bude rozhodující ani envy, ani zaměstnanost. Hmm, takže my se na to můžeme podívat, ale my rozhodujeme. Proto je eh, jaksi eh, obtížné citovat jenom jednu stranu. Dále není pravda, že eh, v Německu je stolet, století starý systém, který se osvědčil. V Německu mm, došlo za poslední 30 let k celé řadě změn. Já to jsem se toho účastnila. Jak v osnovách, tak v um, závěrečných zkouškách, všude, ve všem tom, celém tom vzdělávání byly změny. Takže to není, eh, že by se něco měnilo z Bruselu, co už stovky let dobře funguje. Německá rada, mm, vědecká rada dala, vypracovala návrh pro politiky, že 20 všech zdravotníků by mělo studovat. Já si to nemyslím, ale chci tím mm, ukázat, že existují diskuse a změny. A ty změny, které navrhl komisař Barnier, by neznamenalo, že by byl zrušen německý nulní systém. To by bylo fatální. My jsme pro, ale on tím nebude zrušen. A Mm, pro zdravotnické eh, pracovníky to vůbec ani, ani neexistuje. Takže prosím opatrně. Eh, co se týče kompetencí, tak tady je návrh, který považuji za velmi dobrý, ale to nebrání další, té druhé diskuse, těch 12 let. Ty kompetence Mm, bychom to měli mít jako takovou cílovou představu, to by bylo důležité. Také v Německu jsou nejenom poskytovatele zdravotnických služeb, ale také svazy zdravotních sester, který očekávají mnohé od toho evropské, eh, z Evropy, že se něco pohne. Takže prosím klidu věcně diskutovat, nejenom eh, citovat stanoviska Envy. Jsem si jist, že my posuzujeme všechny pozměňovací návrhy z jiných výborů. Musíme ale se dívat na ty dovednosti, které eh, ti lidé mají na konci toho vzdávacího procesu, nejenom toho procesu samotného. Um, kolegyně, um, ehm, pan kolego, um, můžete mluvit se rozhodnete, jak dlouho budete mluvit. Konečný výsledek těchto diskusí vlastně zasahuje do pravomocí členských států v oblasti vzdělávání. Že nebudeme eh, schopni sladit úrovně, které spolu tak úplně neladí. A to je celý problém této diskuse a proto jsem eh, ráda, že Konstanc Regrip se podařilo udělat pokrok. U těch zdravotních sester je to obtížné, takže prosím o mm, možnost ještě opatrně hledat eh, řešení. Co se týče notářů, doufám, že najdeme řešení, které nakonec bude nejlépe odpovídat těm zájmům. A eh, to je všechno, co chci teď říct. Více další věci si ušetřím. Děkuji za pozornost. komis, vy jste chtěla komisi, ale komise teď nebude do toho vstupovat, takže ty odpovědi vám zajistíme zvlášť. Poslední, eh, jako poslední dávám slovo Bernadette, aby zhrnula ty informace. Prosím, Bernadette. Oui, monsieur le Ano, pane předsedo. Já už jsem řekla, že se nesmíme soustředovat na zdravotní sestry, ale vědět, že po každé se k, to, k tomu vrátí. A je pravda, že je to téma, které nás zaměstnává po řadu týdnů a pokud postupujeme poměrně rychle jinde, tak vždy narazíme na tento problém. A jde o to pracovat eh, jak na úrovni parlamentu, ale také je třeba jednat s eh, radou a komisí. A já bych se nepřála, a to bylo v pozadí těch eh, diskusí se stínovými zpravodaji i tady dnes, nechceme nějakým způsobem vypichovat nebo stigmatizovat eh, jednu profesi nebo jeden stát. Jsme v dostatečně obtížné situaci, abychom neukazovali prstem na jeden stát, kde jsou potíže, nebo na stát, kde jsou potíže menší. Já chci, aby v této záležitosti jsme měli společně za cíl bezpečnost, kvalitu, důvěru z hlediska evropských občanů a také chuť sdílet eh, cestu jeden k druhému. Parlament se snaží jít po společné cestě a můžeme se snažit o definování kritérií bezpečnosti a kvality, pokud je o statut a výkon povolání zdravotních sester. A snad sdílíte mou myšlenku, že členské státy, já nežádám po Německu, aby úplně ze dne na den změnilo svůj vzdělávací systém, který se osvědčil, a já už jsem to řekla, německým zástupcům u některých profesí by se Francie mohla učit od Německa. Ale já také žádám ty země, které vlastně nás přivádějí na pomezí neúspěchu, tak aby se snažili urazit kus cesty směrem k nám. My jsme požadali o další lhůtu, protože je důležité, abychom ty věci neuspěchali a aby si každý dobře uvědomil, oč běží pro budoucnost Evropy. Pokud je o vystoupení stínových zpravodajů, z Constance Le Grip, která je stínovou za EPP, si myslím, že jsme hodně pokročili. Zbývá otázka těch středisek pomoci. Tam je třeba to upřesnit. A naprosto sdílím názor, že ta fáze přípravy žádosti nevyžaduje nějaké specifické kompetence z hlediska toho procesu uznávání. U stáží je také klíčová kvalita u jazyků, u úředních jazyků. Tam myslím, že jsme se shodli hned na poprvé v tom, že bychom neměli nějakým způsobem rozšiřovat okruh eh, jazyků při zkouškách. Musíme to ještě propočítat. Je to trošku obtížné i zde. Eh, k notářům se ještě vrátíme, to je stále předmětem jednání a věřím, že se shodneme snáze u notářů. Kristian odešel, ale my jsme se sešli se stálým zastoupením Rumunska, pokud je o zdravotní sestry. Emilie je také pryč, ale Heidej snad řekne, že pokud jde o tichý souhlas, tam jsme se na tom dohodli na lhutách už při prvním jednání a mohu to jenom potvrdit. A pokud je o stáže, tak sdílím bez zbytku její názor. A bude třeba, abychom to do kompromisního návrhu zapracovali. Stáž to je povinnost při odborném vzdělávání v rámci mobility. A samozřejmě musí souvisit s odbornou přípravou. Nejde prostě o fiktivní stáže, které by představovaly náklady a to by státy nebo regiony nemohly hradit. vystoupení Emy. Pokud je o jazykové zkoušky, Emma položila otázku přístupu k profesi před nebo po. Je důležité, aby jazyková zkouška proběhla před eh, tím, než eh, odborník odjel do jiné země. Prostě není možné, aby nastoupil lékař do nemocnice mimo země původu a potom bychom si uvědomili na místě, že nastal velký jazykový problém. To je snad samozřejmě. Pokud jde o profesní průkaz, tam máme určitou, tam si ještě úplně nerozumíme. Ty pilotní projekty existují a ty pilotní projekty prokázaly, že je to možné a pokud některé profese se do toho chtějí již nyní pustit, tím lépe nepotřebujeme žádné studie o dopadu, které budou stát eh, neuvěřitelné peníze a které to celé zdrží. Když hovoříme s občany, zejména s mladými, kteří chtějí se někam eh, přesunout, tak ti si přejí ten profesní průkaz mít co nejdříve a pilotní projekty to ukazují. Takže odborníci souhlasí, abychom tady postupovali co nejrychleji. Samozřejmě s nezbytnou bezpečností a také kvalitou. Pan Engel, je to pro vás asi obtížnější, my vám předáme stav eh, naší diskuse, abyste dohnal to spoždění, které máte, protože přicházíte do toho nově. A odpověď eh, Barbaře má pravdu. Opravně podtrhuje, že výbor Envy hlasoval s tím hlasováním mám určité potíže, ale to nesouvisí s naší prací zde. Je to pouze stanovisko. Ale gestorský výbor je IMKO. Musíme jít ku předu, brát v úvahu hlasování, ale moje práce se nějak nesoustředuje na to, o čem rozhodlo Envy. Je to jenom informace pro to, abychom šli ještě dále, abychom nalezli uspokojivé řešení. a samozřejmě jsem v kontaktu s komisí, spolupracujeme s komisí a chci poděkovat i radě, chci poděkovat kyperskému předsednictví a také samozřejmě irskému. I irské předsednictví je motivováno a kritéria sdílíme všichni bezpečnost a důvěra a také kvalita. Děkuji mnohokrát za to, že jste si toto vzala na starosti a jak jsem říkal, už 23. ledna budeme tady hlasovat. Eh, vím, že se tady velice snažíte skutečně vyřešit ty nejobtížnější otázky, když ne všechno se asi podaří. Teď se dostáváme k poslední eh, části našeho veřejného zasedání dnes. Já se omluvám, že máme už trošku časovou tíseň a chtěl bych poprosit, aby ti z vás, kteří odcházejí ze sálu, aby to provedli co nejtěžším způsobem, bychom mohli pokračovat. Teď máme tady uh, smíšené zasedání pod vedením našeho zpravodaje pana Švába. Za mnou se teď spouští plátno, protože my jsme sem přizvali dnes komisi, zástupce, uh, uh, zástupce komise pana Kilianského, doufám, že to správně vyslovuji. Ano, pana Kilianského tady, tady už máme a ten nám bude prezentovat výsledky výroční zprávy o rozvoji jednotného trhu a růstu. Také dnes budeme mít první rozpravu ke e, zprávě pana Švába a máme tady také, myslím, 120 pozmě, e, pozměňovacích návrhů, což ukazuje jasně, že, že se jedná o zajímavé téma. Vezmeme si nejdříve prezentaci nebo budete chtít představit svoji zprávu, pane zpravodaj. Dobře, takže nejdříve prezentaci. V tom případě tedy přizvu pana Kilňanského. Ehm, my už jsme hovořili o semestru a kdyby se vám podařilo prezentaci dokončit nejpozději do 12 hodin, tak by to bylo výborné. Myslím, že je, že je možné tady i stlumit světla v sále. Tak. Možná tady požádáme přece jen pana Švába, aby začal ještě, než se technika připraví. Poté požádáme, aby byla slumena světla před obrazovkami. To znamená, to jsou všechna ta bodová světla před obrazovkami, abychom všichni viděli slajdy prezentace. Pan Koferaty tu dnes není. Eh, paní Kefart, budete se k tomu vyjadřovat? Za pana Koferatyho výborně. Pan Mendes tady také není, paní Rille tu je, paní McClarkin tu taky je a pan De Jong zde také je. Máme tady silné zastoupení eh, stínových zpravodajů a zpravodajek. A tím pádem tady už můžeme v tuto chvíli začít prezentací, jak jsme řekli, eh, prezentací pana Kilianského. Eh, jsem velice rád, že jste mezi námi a za chvíli už nám zásnou světla. Děkuji vám, pane předsedo. A já bych ještě jednou, říkal, pan předseda, chtěl požádat o klid v sále. Takže prosím, pane Kilianský. Ano, já se během těch 15 minut pokusím uh, pohovořit o celém obsahu této zprávy, kterou jsme přijali včera. A vzhledem k časovému uh, časové tísni to udělám velice stručně, jenom abych tam zmínil ty hlavní nejdůležitější věci a základní strukturu. Takže nejdříve dovolte k něco, něco k zdůvodnění. Můžete se sami sebe možná ptát, proč další zpráva, protože máme celou řadu zpráv v této oblasti. Ale my jsme si říkali, že především pokud jde o, té, o tom průzkumu každoročního růstu a o e, evropský semestr a tento celý kontext, takže e, je třeba Eh, tu dimenzi jednotného trhu posílit, protože stále více si uvědomujeme, když prosazujeme AKY, že eh, mezi členskými státy jsou velké rozdíly a evropský semestr a celý tento postup záměrně se zaměřuje na jednotlivé členské státy a chce, si, chce tedy objevit jednotlivá omezení pro volnou volný pohyb. A z tohoto důvodu jsme chtěli vypracovat, jsme tady chtěli, aby jednotný trh měl v tomto eh, procesu své místo. Udělali jsme to i proto, že jsme si říkali, že eh, už není čas jenom pro velká slova a že se musíme zaměřit na, ty jednotlivá, na ta jednotlivá omezení teď tedy skutečně se musíme podívat na případ od případu a zaměřit se na podrobnosti jednotlivých trhů, jednotlivých členských států. A musíme si stanovit priority. Takže takové je zdůvodnění vůbec této zprávy a motivace pro vypracování této zprávy. Samozřejmě jsme to synchronizovali eh, s celým cyklem evropského semestru, který samozřejmě všichni velice dobře znáte. Takže bylo nejdříve zveřejnění HS, eh, potom bylo vše projednáno v Radě parlamentu a na Evropské radě. Dále tady přišlo eh, schválení národních reformních programů a potom je tady druhá vlna konzultací, která existuje za tím účelem, aby bylo možné vypracovat roz... doporučení pro jednotlivé členské státy. V tomto kontextu zpráva, kterou jsme včera schválili, byla již v lednu tohoto roku zdůrazněna, protože Evropská rada vyzvala komisi, aby každoročně něco takového vypracovávala. Toto je tady poprvé, co jsme něco takového připravili, ale bude se to potom dít každý rok. V červnu 2012 eh, jsme vypracovali sdělení o lepší zprávě a řízení a tam už jsme zmiňovali potřebu takovéto zprávy. Takový je tady obecný kontext. Pokud jde o eh, strukturu, tak ta zpráva je poměrně stručná, jako podobné dokumenty, protože jsme skutečně chtěli jít přímo k věci. Máme tu dva hlavní, dvě hlavní části. V první je takový úvod, je takové, taková kontrola zhodnocení eh, integrace. Podívali jsme se tady na údaje z Eurostatu, pokud jde o čtyři základní svobody a jejich integraci. A potom jsme se kom- konkrétně zaměřili na prioritní odvětví, což letos které jsme letos vybrali takto. Jsou to služby, digitální trhy a e, energetika a doprava. Jak uvidíte potom dále, tak jsme se zaměřili na jednotlivé překážky na úrovni členských států. Dovolte několik příkladů toho, co mám na mysli, když hovořím o horizontální analýze. A horizontální analýze. My jsme se podívali na údaje o integraci v oblasti zboží, služeb a kapitálu a pracovních sil. A pokud se podíváte třeba na zboží, tak vidíme, že došlo k určitému pokroku, pokud je o integraci. Když se podíváte na levou stranu, alespoň v porovnání s rokem 1999, tak se více obchoduje se zbožím v Evropské unii a postupně, pomalu, ale jistě eh, se to dostává k tomu velkému propadu v roku 2009. To bylo samozřejmě způsobeno finanční krizí. Také se asi všimnete, když se podíváte na grafy na pravé straně, že pravděpodobně to vypadá, že v tuto chvíli integrace probíhá rychleji se třetími zeměmi mimo Evropskou unii než v rámci Evropské unie. No, ono to není samo o sobě špatné samozřejmě, ale musíme na to pamatovat, že tady obchod, pokud jde o zboží, tak se rozvíjí rychleji, eh, rychleji mimo Evropskou unii, než tady ten vnitroevropský Teď pokud jde o služby, na to se můžeme dívat z různých hledisek, ale vzhledem k tomu, že primárním kanálem pro integraci, pokud jde o služby, je podnikání, tak se jsme se zaměřili na to, kolik podniků v jednotlivém členském státě eh, kontrolují eh, podniky z jiného členského státu. A tady jsou obrovské rozdíly, když se podíváte na jednotlivé členské státy a teď na to tady nemáme čas, ale v té zprávě tam konkrétně hovoříme o těch rozdílech mezi jednotlivými členskými státy v tomto směru. Zajímalo nás také porovnání zboží a služeb obecná hypotéza je taková, že služby se nejsou tak dobře integrovány jako zboží, protože to tak je přirozené, do jisté míry služby jsou jaksi neobchodovatelné, ale když se podíváte nejenom na míru korelace mezi, krizi, mezi uh, cenami, ale když se podíváte i na ty trendy, tak tam žádná korelace, korelace příliš není. Takže v některých členských státech dochází k tomu, že rozdíly mezi cenami služeb v porovnání se službami v zahraničí nám rostou. A to by eh, nás mělo znepokojovat. I když u služeb předpokládáme menší integraci, třeba pokud jde o ceny, než je tomu u zboží. A opět eh, v zprávě eh, přímo už potom hovoříme o jednotlivých členských státech. Čím integrovanější je nějaký členský stát, pokud jde o ty čtyři oblasti, o kterých jsem hovořil, tak tím eh, spokojenější jsou spotřebitelé v tom členském státě. Tady tato eh, korelace je, eh, existuje, pokud jde o soulad s názorem spotřebitelů na to, jak dobře funguje jednotný trh. A to má také své normativní implikace, dopady. Takže tolik k úvodní části naší zprávy a k té horizontální analýze. Teď k té to bylo tady eh, ta kontrola integrace, pokud jde o ty čtyři základní svobody. Nyní můžeme přejít k konkrétním odvětvím. A tady jsme se zaměřili na zvláštní otázky eh, a problémy, které bychom měli přednostně vzít v úvahu. Eh, nejdříve se budu věnovat službám, protože tomu se, tím se zabývá přednostně naše generální ředitelství. A tady jsme zjistili, že jsou určité překážky pro svobodu pohybu. Nemám tady čas na to, abych je všechny jmenoval, ale když se podíváte třeba na úplný, úplný konec, tak tam hovoříme o eh, testu hospodářských potřeb. Například eh, v některém členské, členském státu, když chcete otevřít třeba nějaký malý obchod, tak je třeba si nejdříve provést analýzu toho, jestli je vůbec potřeba, aby, aby nějaký takový obchod tam vznikl. Potom tam dále vidíte ty základní priority. Některé tyto priority právě říkají, že je třeba v některých odvětvích zrušit takovéto testy. Jsou tam ale i jiné příklady, které hovoří o omezení, pokud jde o strukturu firem, vlastnictví. Chceme se zaměřit více třeba na obchodní služby, cestovní ruch, stavebnictví, protože tady se nám ukázalo, že přispívají eh, nejvíce k HDP a ta, právě v těchto oblastech se také nejméně zatím čerpá možný potenciál eh, který může přispět k růstu. Eh, teď tedy k dalšímu odvětví, které jsme si zvolili jako jednu z priorit, a to je energetika a doprava. Některé tyto informace pro vás nebudou novinkou, ale Zase jsou tady, eh, je tady malá konvergence mezi eh, malokonními cenami, pokud jde o elektřinu a plyn. Je, máme, potřebujeme větší eh, investice a lepší propojenost sítí. Pokud jde o dopravu, tak opět tady máme několik příkladů. Rozdrobenost služeb, například i v letecké dopravě. Toto je něco, na čem spolupracujeme velice eh, pečlivě eh, s ostatními generál, eh, generálními ředitelstvími, který se, kteří, které se zabývají touto otázkou. A poslední oblast, na kterou jsme se zaměřili, to jsou digitální trhy. A tady jsou hlavní body, na které jsme zmínili v zprávě, eh, například pokrytí širokopásmového připojení k internetu, především v méně osídlených oblastech eh, Evropské unie, potom nedostatečné spektrum, to je pokud jde například o mobilní telefony, eh, elektronické obchodování, to je zase věc, o které se často mluví v souvislosti s nastartováním ekonomického ozdravení, ale existuje tady celá řada bariér a překážek pro to, proč především přeshraniční elektronický obchod příliš nevzkvétá. Je tady otázka soukromí, plateb, a v neposlední řadě také je tady eh, problematika dodávek, což také souvislí s celé větší Eh, hospodářskou soutěží a čelejší hospodářskou soutěží v oblasti poštovních služeb. A poštovní služby se, pošty se teď především zabývají, zabývají eh, zlepšením služeb v oblasti balíkové, doručování a tak dále. Jsou tady velké rozdíly, pokud jde o kvalitu a cenu eh, doručování balíků. A tyto ceny někdy Eh, skutečně se zdá, že souvisejí jenom s tím, že jsme překročili eh, do eh, hranici. Když něco pošlete z Mnichova do Hamburgu v rámci Německa, tak to bude někdy mnohem levnější, než když něco pošlete z Bruselu do Liň, ale není to jenom vzdáleností mezi těmi městy. Skutečně se zdá, že jde o otázku toho, že se překročí hranice a tím už dojde automaticky ke změně ceny. Elektronické zadávání zakázek, to je další iniciativa, tedy pod e, tou hlavičkou digitálních trhů. Máme tady také nedostatek odborníků na IKT. To bylo jenom takové velice rychlé, takový velice rychlý přehled toho, o čem je naše zpráva. Samozřejmě velice rád zodpovím jakékoliv dotazy. Ještě dovolte, abych vám řekl něco k tomu, jaké budou naše další kroky. My jsme tuto zprávu schválili včera, dohromady tady s AGS, tady eh, výročním průzkumem růstu. Je to tedy první zpráva, ale dále už ji budeme vypracovávat každý rok, to znamená příští rok zcela jistě. A potom tedy stejně jako u eh, té růstové zprávy budeme to vždy projednávat s radou a s eh, parlamentem a také na jarní Evropské radě napomůže členským státům v, při vyhodnocování vlastních programů a tedy eh, přispěje k celkovému cílu evropské, evropského semestru, což jsou tedy ta specifická doporučení pro členské státy a to je z mé strany vše. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že jsme velice rádi, že jste to, eh, že můžeme tuto zprávu vidět takto rychle po schválení. Je to zásadní eh, prvek toho, čím se zabýval i András Šváb, a právě proto se tedy zabýváme touto otázkou společně s výrobem Empel a tak dále. A takže Andreasi, teď už máte slovo, abyste nám mohl říci, jak, v jakém stádiu je vaše zpráva. Pravděpodobně budete mít také nějaké nápady k to, ohledně toho, jak bychom mohli přispět eh, k tomu průzkumu eh, růstu, protože to je takový doplněk vaší zprávy. Prosím. Ja, vielen Dank, Malcolm. Um, vielen Dank für die Děkuji, Malcolm, děkuji za tu prezentaci. Já jsem si myslel, že se budu zaměřovat na tři body. Jednak návrh zprávy, potom pozměňovací návrhy a pak eh, eh, tomu průzkumu eh, růstu v rámci, kterého hraje ta integrační zpráva důležitou roli. Dále zda to bude legislativní zpráva nebo ne, ale po této prezentaci komise eh, se musím zaujmout stanovisko i k tomu. Co mě velice potěšilo na této prezentaci je, že hned na začátku se říká posílit um, významu vnitřního trhu v výroční hospodářské zprávě a pak follow-up uh, eh, co do té zprávy jako eh, governance. My um, nepotřebujeme anonymní prezentaci toho, co nefunguje, to víme. A to také vidíme v scoreboardech z vnitřního trhu. Tato, ta prezentace neřeší žádné problémy. Je to. Um, a to říkám především proto, že ta druhá, na druhé straně eh, si Evropská komise ani nepokusila tu práci, kterou jsme již ehm, před čtyřmi týdny, tedy na jedné straně komise a na jedné straně práce ehm, parlamentu, tak se tam vůbec neobjevuje. Tady se říká, že ehm, tam je určitá směřování v té diskuze, ale nic dalšího. A takto se spolupráce mezi komisí a parlamentem nepředstavuje. Ani si nemyslím, že se dostaneme ke governance um, jednotného trhu, pokud tomu takto bude dál. Eh, tady eh, se říká, že hlavní myšlenka mm, výboru pro vnitřní trh by měla být, aby v červnu nebo v červenci s předložením takzvaného scoreboardu pro vnitřní trh konkrétně Eh, se dověděli pro každou konkrétní zemi, kde v minulém roce byly problémy s implementací legislativy vnitřního trhu v daném členském státě. Eh, v, tom, v té výroční zprávě o růstu, té zkrácené eh, zprávě komise, je vidět, jakým směrem by se mělo jít. Pak na začátku ledna budeme hlasovat o scoreboardu, a komise pak v červenci dá ty eh, specifická doporučení pro jednotlivé státy, které musí být konkrétnější než to, co tady bylo dnes prezentováno, protože to, že mnohé nefunguje, to víme. O tom se nemusíme neustále znovu a znovu bavit. Proto bych byl rád, kdyby parlament Eh, který já zpracovávám, aby parlament mohl tedy přispět k tomu být konkrétnější, abychom, aniž bychom stavěli státy na pranýř, tak to, k čemu se zavázali k té implementaci, tak to by mělo probíhat lépe. A komise tady bude parlament také potřebovat, protože jenom když budeme mít širokou společenskou akceptovanost, akceptovatelnost těch eh, úkolů, které implementujeme, tak jenom tak se podaří zajistit také politické akceptování návrhů komise a proto doufám, že komise to dobře zváží. Já a my jsme k tomu připraveni a také mm, bych k tomu ještě chtěl něco říct komisi, protože původně se k tomu neměla komise tak jasně vyjadřovat. Takže k, té návr- k tomu návrhu zprávy. Je tady 120 pozměňovacích návrhů, které všechny v principu podporují základní tendence té zprávy. A k tomu jsem chtěl přispět v tom, že chci integrovat i ten scoreboard do evropského semestru. Co se týče implementace a aplikaci stávajících pravidel a že jsme připraveni také podpořit komise si v tom, aby jednotlivé členské státy, které mají problémy s formací směrnic, tak je eh, jim pomoci a zle, pomoci jim zlepšit tu aplikaci. Tady jde především o návrhy pana Koferatyho, který tady teď není mnoha eh, věcech se shodneme. V tom, že chceme dát větší prostor otázce eh, možnosti z eh, aktu jednotného trhu 2. Pozměňovací návrhy kolega Kafaratyho, mm, bychom měli tak sloučit, abychom měli takový odstavec, kde bychom mm, jako výbor se vyjadřovali k, aktu jednotného trhu dvě. Dále článek 8. Tam jsme velice vděční, že pan Koferaty vyvinul tak velké úsilí a našli jsme tam velkou schodu. Kolegyně McLarkin tak ke návrhem 107, tam je analýza, postimplementační analýza a tady ukazuje, že komise by nám mohla ukázat, jak zlepšujeme tedy transformaci směrnic, protože pokud bychom to měli, tak bychom viděli, kde vlastně byly problémy v členských zemech. A to se týká i návrhu 109 a tady jsem vděčný za korekturu body eh, jednoho, jeden kontaktní body. Dále ehm, tady se hovoří také o malobchodních trzích, to je indikátor, zda se mají zvyžovat specificky, to se ještě uvidí, ale ve věci samé souhlasím. Kolega Dion tady navrhuje řadu škrtů, ten tady také je. Myslím, že tady je celá řada nedorozumění, jak využít tuto zprávu. A to je zjevné z návrhu číslo 1, protože na rozdíl od e, kolega, než jak to vidí evidentně kolega Jomis, tak my se domníváme, že tato zpráva e, vidí e, roli vnitřního trhu jako rámec pro růst. Když všechny členské státy sjednotí implementaci, tak vnitřní trh bude faktor pro růst. Tak jsme to pochopili, ten pozměňovací návrh. O tom bychom ještě měli mluvit. Také chci poprosit pana De Jonga, co myslí návrhem 37. Samozřejmě musíme být opatrní s tím řízením pro porušení smlouvy, ale ty členské státy, které čekají dlouho s eh, implementací, tak to také není uspokojivé. Myslím, že tady je velká schoda. Já jsem vděčen za ty předložené návrhy. Doufám, že se nám je podaří nějak schrnout. Zpráva, kterou souhlasila komise o ročním růstu, je tam je integrační zpráva, která se týká těch čtyř základních svobod. A jsou tam definovány klíčové oblasti, abych se každý rok nespecifikovaly ta stejná témata. Jsou tam informace, které jsou zajímavé, například spoštění pladab z eh, těch, kteří platí nejpomaleji, jsou ty, eh, kterých jsme se jaksi už to věděli, takže není eh, tak užitečné vědět, kde je to nejhorší, ale spíše jak komise to, může, to bude řešit. Nechci si stěžovat, chceme tu situaci změnit a to je úkol um, výboru když už jsem se tedy věnoval té prezentaci, tak už nebudu mluvit za sebe k té integrační zprávě. V červnu dostaneme ty specifická doporučení pro jednotlivé státy, aby se měly konkrétně k tomu vztahovat, ale jako parlament bychom měli dostat jenom, nejen tato doporučení, ale také ty příslušné směrnice, abychom viděli, jak Mm, hodně zasáhnout do eh, těch eh, transpozičních procesů v jednotlivých zemích. Eh, měli jsme tady ještě lhůtu pro dodatečné pozměňovací návrhy až do 6.12. Ta by měla umožnit možnost, abychom konkrétně té výroční hospodářské zprávě ještě mohly být podány další pozměňovací návrhy. Zase ne ke všemu mohou být podány jenom eh, a v angličtině, aby se to dalo stihnout. A proto na závěr otázka, zda jako parlament bychom měli z této zprávy udělat legislativní zprávu. Já se k tomu stavím otevřeně. Um, i administrativa již tedy překonala překážky v tomto procesu. Otázka je, zda komise je připravena hrát, jak se s námi a převzít tu svoji roli. Pak je článek 16.3, to je, mm, tam jsou nějaké směry, které jsou závazné v této věci. Um, to posud neexistovaly a pokud by se parlament k tomu měl vyjádřit, tak by bylo překvap... překvapivé, že parlament tuto právní vázi ještě nevyužil. Nicméně to není dostatečné pro legislativní iniciativu a tady nám komise musí eh, pomoci, jak tedy k tomu článku 114, jak nás legislativně eh, jako parlament do toho zahrnout. Nechceme si to vynucovat, ale myslíme si, že to je dobrý nápad, protože governance bude fungovat jenom, když se toho účastní parlament a k tomu by měla tato zpráva a tato rozprava také přispět. Děkuji. Well, thank you very much, uh, for... Děkuji za široký pohled na to, jakým způsobem to bude do sebe zapadat. Určitě to vyvolá zájem u kolegů. Takže ještě další komentáře. A nyní má slovo paní Gebhardt. Eh, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, kolego Šváb. Nejprve chci omluvit koleg Koferaty, který má důležitý termín v Itálii a proto tady nemůže být. Také proto mě nezastupoval um, včera, protože, nebo, protože já jsem měla důležitý, t, eh, důležitou schůzku, takže mm, proto se navzájem musíme podporovat. Kolega Koferaty mě požádal, abych řekla celou řadu věcí, ale nejprve několik komentářů k eh, té zprávě 2012. Moje komentáře eh, Eh, jdou stejným směrem jako ty vaše. Nejdou, protože jsem byl trošičku, byla jsem trošičku zklamána tou prezentací, protože to už jsme slyšeli ty podobné věci loni. A když se nic neudělalo za ten rok, tak se ptám, proč tedy zda budeme příští rok zase mít ty stejná témata. Takže komise měla zajít trošku dál. Dále také ta představa e, spolupráce mezi, že si představujeme e, něco jiného, jinak spolupráce mezi parlamentem a komisí, to také sdílím. A to chci tady zopakovat, že e, se to mělo stát zkušeností. Doba na velká slova už je za námi, teď je doba činů a ty bych chtěla vidět takže se musí skutečně odvést ještě nějaká práce, aby došlo k těm činům. Ještě jedna věta, která mě překvapila. Ten příklad s eh, těmi poštami, že, že tam jsou velice různé ceny, ale to souvisí s liberalizací pošt ty podniky si mohou sami rozhodovat o cenách. Já si vzpomínám ještě, když nebyla liberalizace pošt, tak pošta mezi Německou a Francii byla stejně drahá jako v rámci Německa nebo v rámci eh, Francie. Po liberalizaci se ty ceny zase eh, odlišily. To tak prostě je. To je důsledek toho, co jsme rozhodli. Když chcete mít stejné ceny v Evropské unii, tak musíte zase jít, e, vrátit zpátky tu liberalizaci. No, já jsem samozřejmě proti, ale nemyslím, že je to reálné. Tak natolik jsem také realistkou. A další rozpor, kterého jsem si všimla, hodnocení trhu služeb, strana 10, první dva body – tam říkáte, že je problematické tím dvojí regulací um, jsou mm, nejistoty týkající se uh, přeshraničních služeb, poskytovatelů přeshraničních služeb. Takže mm, nabízet nějaký další systém, eh, tady bychom měli, měli být trošičku eh, důslednější a ne v jedné zprávě jak si zatracovat to, co také tedy nepovažuji dobré, ale na druhé straně navrhovat to, te, právě to tež jako komise. Hmm, pak je tady řada dalších věcí a na druhou stranu se shodnu s panem Švábem a panem Koferatem že je dobré, že vnitřní trh hraje, by měl hrát centrální úlohu v tom semestru, protože to je důležité a mělo by to být ještě posíleno větší podporou reálné ekonomiky, což je důležité právě ve světle krize ve finanční, ekonomickém světě, to je důležité. Dále, a pro, to je důležité pro nás jako sociální demokraty, v pozměňovacích návrzích k té um, vaší zprávě, pane Schwab, že nestačí v tom evropském semestru sa, e, tak zdůrazňovat ochranu spotřebitele, ochranu e, podniků. Tam s vámi souhlasíme, ale je také důležité, abychom současně chránili i občany i zamě- a zaměstnance. Pro těchto důležitých tématech. Pan je ve svých poznámkách které tady nebudu prezentovat, protože bych mluvila příliš dlouho. i, ale pár věcí ještě chci říct. On souhlasím s tím, souhlasí s tím, abychom dělali legislativní zprávu podle článku 123 až 14, 114. Um, to se nám dá správné. Dále začlenění vnitřního trhu do evropského semestru, také s cílem strategie 2020. To bychom měli ještě posílit v této souvislosti. E, v těch pěti sektorech, hlavních sektorech, bychom měli ještě zdůraznit ochranu práv spotřebitele, zaměstnance a občana tomu ehm, jedno, aktu jednotném trhu 2. V tom vás podporuji a domnívám se, že pan Koferaty bude připraven mm, s vámi dále spolupracovat a pom, aby pomohl také Evropské komisi ještě zlepšit tu zprávu. Děkuji. Ale, ale... Děkuji. Je to zatím v rané fázi. A s panou jsem se o tom právě hovořil. Bude to vlastně nová pravidelná zpráva, musíme to připojit k seznamu těch zpráv, které pravidelně vypracováváme a musíme také zajistit, a co je potřeba tedy v těch následných rocích ještě prvé. Máme 10 minut, abychom slyšeli názor stínových zpravodajů, alespoň pro dnešek. A do dole Emma McClarkin, kolega de Jong a možná stručně Korac, paní Korace byl pan Arias také. Pokud chcete obědvat eh, v rozumnou dobu, tak máte asi dvě minuty a není to poslední kolo. Takže pan Mendes. Já budu velmi stručný, pane předsedo. Protože podporuji zprávu Andrease. Myslím, že se drží linie, kterou jsme již před, po leta prodiskutovali. Myslím, že je dobré, že je to legislativní zpráva. A je škoda, že Kristu není. Protože já jsem s ní chtěl eh, mluvit o tom, proč eh, chce vypustit ten důraz na regulaci ale já se jim na to zeptám příště. Chci také říci, že jsme spolupracovali s komisí při oslavách 20. výročí jednotného trhu. A ta komunikace se nedaří. Lidé v sále vědí, že se slaví, ale ostatní o tom nic nevědí. A je potřeba, aby to proniklo k lidem na ulici, že pracujeme pro ně a na to se musíme soustředit. Také v Nizozemsku pořádám akci u příležitosti 20. výročí jednotného trhu a bylo tam asi 90 lidí v sále, ale kromě toho o tom nikdo nevěděl. Tak myslím, že skutečně musíme něco udělat. A já jsem si stěžoval eh, informační kanceláři parlamentu, jsou tam zavření, musíte projít bezpečnostní kontrolu, abyste se tam vůbec dostali. A ty by měly být mnohem otevřenější, měly by otevřít svá okna a dveře a vysvětlovat lidem, co se pro ně dělá. A dokud tomu tak nebude, my jsme skutečně tak zaměřeni na sebe, nejsme schopni komunikovat s ostatními že teď vlastně na tom, s tím začínáme, až když se EU chýlí k konci. Bereme vaše varování velmi vážně. Možná byste měli spolupracovat s Rozou, protože eh, akce, kterou Roza pořádala v Polsku, se obracela na lidi a nezvala nikoho do Bruselu, protože tak to obvykle probíhá. Ich wollte mich ausdrücklich bei Frau Gebhardt. Já jsem chtěla hmm, pozdravit paní Gebhardt a poděkovat panu Švábovi za ty jeho příspěvky. My jsme všichni frustrováni, že komise nezajde dál, nezachází dále. Samozřejmě komise je také odkázaná na radu a proto asi není konkrétnější, které členské státy přesně uh, tedy, co neudělali. Takže bez našeho tlaku by se nic nestalo, proto podporuji pana Švába, považuji za důležité, abychom z toho udělali legislativní zprávu, takže tam má plnou podporu. Eh, Thanks. Um, single market governance is something that the ECR very strongly supports because... Děkuji. Jednotný trh to je něco, co rozhodně podporujeme velice silně, protože uh, Eh, bez toho, abychom správně prováděli všechnu legislativu, tak nemůžeme dosáhnout žádného, žádných výhod pro růst a pracovní místa a tak dále. Myslím si, že toto je velice důležitá zpráva. Eh, velice chceme pochválit pana Švába za jeho práci. My jsme před, předložili několik pozměňovacích návrhů, které to posilí celé. Eh, první se týká těch testů. Já si myslím, že by něco takového bychom měli určitě udělat. Eh, nejenom o tom uvažovat, jak říká komise, protože by to pomohlo hodnotit účinnost všech našich právních předpisů, pokud jde o jednotný trh za druhé. Eh, bychom by se určitě měli zabývat tím, jestli bychom neměli třeba vytvořit nějakou síť eh, veřejné zprávy v členských státech, což by mohlo na pomoci té transpozici jako takové. Potom je tady celá řada dalších věcí, které bych chtěla říci k tomu semestru a k zapojení členských států a v jaké fáze by tomu tak mělo být, ale to možná eh, budeme moci udělat později, ale samozřejmě vás celá podporujeme. Denisy? Děkuji, Malcolma. Já mohu být také stručný. Já se pokusím vysvětlit, proč máme trošku jiné stanovisko. Pokud jde o cíl, tak tady samozřejmě se sdílíme vaše stanovisko, ano, plné, plná transpozice eh, všech eh, právních předpisů v oblasti jednotého trhu to podporujeme, podporujeme také všechny nástroje k tomuto účelu, ale když se podíváte na hospodářský semestr, tak jeden z vážných problémů, které má naše frakce s hospodářským semestrem, to je nedostatek pozornosti věnovaný sociálním a ekologickým tématům v kontextu semestru. A my tady se snažíme o to, abychom se zaměřili na tento cíl, ale bohužel nemáme nic podobného pro hospodářské, eh, nebo tedy, pardon, pro ekologická pravidla, anebo pro sociální práva. Společenská práva, nemáme žádnou sociální klauzuli. Takže z tohoto hlediska je to trošku nevyvážené, když se zaměříme jenom na jeden aspekt, ale už se nezmíníme o všech důležitých ostatních aspektech, které jsem právě zmínil. Pokud jde o eh, postupy při porušení, tak to je to samé vlastně. Já si myslím, že by bylo dobré mít něco takového pro jednotný trh, ale myslím si, že by bylo dobré mít úplně to samé, pokud jde o ekologická pravidla. Vzhledem tomu, že máme před sebou všechny ty klimatické výzvy a tak dále, takže to je také velice naléhavé. A pokud bychom to tady trošku rozšířili, tak si myslím, že by to bylo mnohem lepší. A abychom tady regulovali jeden aspekt u něčeho, co by přitom mělo být uh, horizontální, to není dobré. Takže samozřejmě ano, uh, obecně se k tomu stavíme dobře, ale máme celou řadu obav. Děkuji mnohokrát. Teď uh, přihlášení řečníci. Paní Kolorace, prosím. Ana Maria. Já jsem chtěla jenom poblahopřát panu zpravodaji Andrásu Švábovi a podpořit ho. Já si myslím, že je důležité, ty, důležitá zpráva ve třech bodech. Za prvé, a to se tady týká té, toho programu pro růst a Druhá věc je, že je to sdělení členských států, nebo mělo by to být sdělení členských států v tom smyslu, že čeho je moc, toho je příliš, že tady musíme přejít od slov k činům, že když oni říkají něco v závěrech rady a ve sděleních rady eh, o tom, že jednotný trh je důležitý, tak no, když se podíváme na samotné služby, eh, tak eh, tady se říká, že 65 HDP Evropské unie tvoří služby, ale přitom jenom 2,6 za posledních pět let bychom mohli získat navíc, kdybychom plně implementovali veškerá pravidla pro služby, tak tady myslím, že skutečně jasně musíme říct členským státům, že transpozice, provádění, vymáhání těchto pravidel je skutečně naprosto zásadního významu a já doufám, že všichni podpoříte moje porozměňovací návrhy, eh, ve kterých chci právě zdůraznit tuto nulovou eh, toleranci k porušování. Ano, Děkuji, já jsem v podstatě uh, chtěl říct něco podobného, protože včera jsme o tom mluvili. Uh, víme, jak jsou uh, eh, tady důležité služby, také to v té zprávě zaznělo. Digitální ekonomika tam je velice důležitá také, takže myslím, že naše poslední kolegyně o tom chce také, náš poslední kolega o tom chce promluvit. Ano, nejdříve ze všeho jsem chtěl poblahopřát zpravodaji k té práci, kterou provedl, protože si myslím, že ta práce je velice kvalitní. Máme celou řadu zpráv, to je pravda, už často jsme hovořili o tom, jaké máme problémy, jaká jsou jejich řešení. A já jsem si teď vyslechl prezentaci komise a mám ještě obavy, pokud jde o jednu konkrétní věc, která tam zazněla. Musíme hovořit o konkrétních tématech, nechceme totiž dělat chyby. Na straně 14 vy mluvíte o trzích v množném čísle o digitálních trzích, ale já si myslím, že bychom měli právě bojovat o eh, jednotný trh digitální. O to nám právě jde. Nechceme, aby to bylo více digitálních trhů. Děkuji. Ano, děkuji vám za to, že jste všichni byli velice struční. Samozřejmě ještě musíme uh, zorganizovat mnohem delší výměnu názorů, protože tato zpráva je velice hodnotná. Uh, a vyvolala celou řadu otázek, na které jsme nemohli dnes odpovědět, ale jako přehled to bylo velice užitečné. Teď dám ještě eh, Andrásu Švábovi několik minut na to, aby to eh, schrnul. A potom ještě vím, že komise nebude mít čas na to, aby zareagovala na všechno, co zaznělo. A já bych tady k tomu řekla jenom to, že mě trošku zklamalo ve vaší zprávě něco, o čem vlastně hovořil pan kolega Maderson, že jenom příliš málo dalších výborů vůbec eh, se rozhodlo přispět k naší zprávě. O vý, například výbor pro hospodářskou politiku, pro dopravu, pro průmysl. Ne, pardon, tady od dopravy něco máme, ale pokud jde o uh, eh, Ekon a uh, ITRE, tak ti nám něčím nepřispěli. Ano, tady máme od dopravy některé pozměňovací uh, návrhy. A to ještě tady budeme muset s nimi probrat. A samozřejmě pokud jde o, o zaměstnanost, tak tam máme zvláštní oblast pro zaměstnanost v rámci semestru, takže paní Bereš a ostatní se tomu již věnují. A víme, že se tady musíme skutečně zapojit. A to je něco, co mě také eh, řekli i koordinátoři. Eh, Andrá Švábe, pokud byste chtěl uzavřít. Dva Pane předsedo, já chci ještě na závěr eh, zmínit dva věci. Nejprve chci poděkovat obsahově kolegům za to, co eh, uvedli. A chci říci, že vnitřní trh je mnohem větší, než co spadá pod příslušnost tohoto výboru. Ehm, ta zpráva, eh, jak dělat tedy zprávu vnitřního trhu, o tom nemůžeme jistě diskutovat, ale eh, když se zaměříme na vnitřní trh, tak sociální ekologické prvky mají velký význam. Směrnice, eh, pokud by směrnice o službách nebyla dobře transponována, tak by to nebylo v pořádku. Ale neřekl bych, že Vnitřní trh se týká jenom legislativy. Um, otázka je, co všechno tedy do, do toho bude spadat. Um, co se týče t, um, implementace uh, legislativy vnitřního trhu, k tomu patří i sociální věci. Další věc, um, druhá lhůta do 6. prosince, já jsem stínovým zpravodajům navrhl, abychom se za dva týdny setkali s komisařem Barniem. Uh, Eh, zda by to měla být legislativní zpráva, protože bude záležet na tom, zda komise to bude chtít nebo ne. A pak uvidíme, eh, pokusíme se tuto zprávu začlenit do evropského semestru odpovídajícím způsobem. Děkuji. Hmm, vy navrhujete tedy, abychom um, té zprávě o e, ty, ty, ty komentáře se týkaly mm, prvků vnitřního trhu té zprávy, tedy do 6. ty návrhy byly předloženy do 6. prosince, možná stínoví zpravodaje k tomu budou chtít přispět. Pak to budeme konsolidovat e, jako zvláštní diskusy, až přijde komisař Barnier. Nebo bude zvláštní separátní schůzka, uvidíme. Děkuji vám tedy, tím uzavírám toto schůzi výboru a eh, chci vám připomenout, že se znovu sejdeme 18. a 19. prosince směrnici o veřejných zakázkách. Dále se setřeme, sejdeme ve tři hodiny, kde budeme mm, dvě hodiny se bavit o všech pozměňovacích návrhů k tomu koncesionářskému balíčku. Děkuji.